ti, Fernando. Také jsem chtěla velice poděkovat za práci na ustanovení eh, všech stínových zpravodajů z nejrůznějších politických frakcí. A dovolte, abych řekla, že bych si bývala přála moci pracovat hm, více, spolupracovat s nimi více, ale moje vůle, naše vůle to dělat co se týče pozměňovacích návrhů a společného vypracovávání kompromisů, které by obohatily tuto zprávu Mm, na čem jsme nemohli pracovat v těch posledních měsících. Jak řekl Fernando, naším cílem je vyhodnocení a také hlavně implementování směrnice 2011, protože oplynulo takřka 10 let od jejího zveřejnění a my jsme počítali s určitými významnými zprávami, abychom mohli uskutečnit tuto práci. Zpráva, která měla hodnotit eh, situaci na, v oddělení EPRS parlamentu, parlamentu mm, také náš výbor, stejně tak spolu s výborem pro ženy, děkuji paní předsedkyni, zadal tuto studii. Eh, hovořili jsme s mnoha organizacemi, institucemi, s OSN, evropskými agenturami, státními úřady, ale také s mnoha nevládními organizacemi občanské společnosti, eh, které se věnují obětem převaděčství. I jim všem děkuji za spolupráci. Jak už jsme viděli, Navzdory oficiálním datům, kterými disponujeme, eh, vidíme, že tyto zločiny eh, zločiny z oblasti převaděčství eh, narůstají. Nemůžeme zapomenout na to, že Evropská unie se stala důležitým trhem finální destinace obětí převaděčů. Když se podíváme, my, mm, mm, co tady eh, za o probíráme eh, všemi aspekty týkající se toho, ale hlavně musím říci, že sexuální zneužití mm, eh, má vysoké procentuální číslo i v Evropě eh, a většina obětí jsou právě ženy, migrantky a děti. A bohužel tento kriminální čin Mm, neustále, lépe řečeno to kriminální činy narůstají. Eh, a zvyšují se proto, že to je vlastně zločin, který se velice rentuje, velmi se na tom vydělává. Eh, <laughs> je to druhý nejvýdělečnější podnik převaděčství, převádění lidských bytostí po obchodování a pašování drog. A je tady velice malé riziko trestního stíhání je tady strašně málo obvinění a ještě méně odsouzení. 2017-2018 z 1989 podezřelých mm, pouze 2000, přes 2500 bylo odsouzeno. Mm, a je třeba, abychom e, chránili tyto oběti. A e, je třeba, abychom tady zvýšili bezpečnost obětí, protože zatím kriminální mafie vydělávají ohromné množství peněz a stávají se takovými mm, inkognito společnostmi, které pokračují eh, v této zločinné činnosti. Potřebujeme daleko více akce na mezinárodní úrovni v oblasti policejní spolupráce a v oblasti justiční spolupráce když tady vidíme na seminářích větší spolupráci, eh, spolupráci eh, mezi eh, těmito orgány. Nemůžeme to ponechat pouze ale na těchto seminářích, protože tím bychom se rozhodně nedostali dál a nezlepšili jsme situaci. Musíme si uvědomit, že tyto zločinné bandy vydělávají ohromné množství peněz, které potom perou. Ale my je skutečně musíme eh, trestně stíhat. A co se týče eh, nakládání s oběťmi. Samozřejmě tady máme vykořišťování, genderové vykořišťování, když se podíváme na sexuální zneužívání. Tyto ženy jsou zneužívány právě proto, že jsou zranitelné jak v ekonomické oblasti, tak v, soca, v sociální oblasti. Víme, že se nacházejí i v katastrofálních ekologických a klimatických podmínkách a my musíme chránit tyto oběti. A e, mm, uvědomme si, že 55 obětí mm, tohoto zneužívání se nacházejí na evropském území. A to e, jsem také dala do závěru zprávy. Musíme spolupracovat daleko více e, v oblasti převaděčství. A Eh, musíme se pustit také do toho, že když se podíváme na směrnici z roku 2018, jsou tady eh, definice, ale podívejme se na oběti, které mají různou situaci v jednotlivých členských státech. Mm, a my chceme revizi této směrnice, aby se jasným způsobem identifikovaly tyto oběti a e, nakládání s nimi. Zejména tedy zneužívání sexuální. A tady si musíme uvědomit, že tam, kde není poptávka, není ani nabídka. To znamená, že se musíme věnovat i této stránce poptávky. Proto musíme vytypovat také ty cesty, jak se nakládá a musíme tady prostě propojit stíhání a sledování, jak se nakládá s oběťmi, ale také jak vypadá poptávka, protože eh, musíme skutečně zabránit tomuto strašlivému nakládání s oběťmi, s osobami díky převaděčství. Musíme identifikovat velice dobře, oběti, ale musíme také vytipovat potenciální oběti, které mohou padnout do rukou těchto mafionů. Musí se pracovat v oblasti prevence, v oblasti identifikace obětí a potenciálních obětí. Musíme spolupracovat s nevládními organizacemi, které celé roky spolupracují na pomoci obětem. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám. Up until 1815. Takže my eh, budeme eh, nyní eh, jednat do 18.15. Máme tady seznam těch, kteří mají právo klást otázky a na všechny bych tedy apeloval, aby tady mm, mm, održovali minutu a po Maria Walsh jste připojena. Can you make it? No, Rosas. Marie Neuchl, no, slyšíme se? Jsme spojeni? Takže prosím. Stěsněte prosím tlačítko pro mluvení a pro kameru. mikrofon? Nemáme spojení? Zase, že kolegyně se snaží, ale nejde to. Maria Walsh, zkusíte to vy? A prosím také o stručnost. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Můj kolega Vince by rád za, požád, poděkoval spolu, spolovodajům za pondělní zasedání a také slyšení. Pan Vince uvádí a EPP jako taková sdílí názor z v, v tom, že je potřeba zvýšit um, úsilí při boji proti tomuto neskutečně krutému zacházení s lidmi. Je to opravdu porušování práv, ke kterému dochází neustále. Je to velice profitabilní a zároveň neviditelný biznis. Je zapotřebí eh, zajistit eh, důsledné vyšetřování a systematicky vyměňovat informace. Ziskovost eh, této trestné činnosti musí být také řešena musíme ještě více stopovat, eh, kde končí zisky z této trestné činnosti. Měli bychom využít eh, sofistikovaných prostředků, kterým disponujeme, a sledovat eh, tuto trestnou činnost online. To musí být naší prioritou. V těchto a ostatních oblastech můj kolega děkuje všem s a také děkuji paní předsedkyni, že mi dala prostor Děkuji. Co jsi spojená s námi? Ano, ano, už jsem připojená. Děkuji mnohokrát. Eh, chtěla jsem nejprve poděkovat eh, výboru pro ženy a je, jeho předsedkyni Evelíně eh, chci skutečně poděkovat, protože jak Soraya, tak ty jste vykonali množství práce, protože skutečně zneužívání obětí eh, a převaděčství je obrovský zločin proti kterému musíme jednat. Ehm, uvědomme si, že příslušná směrnice byla zveřejněna již před deseti lety a je třeba zkoumat, jakým způsobem došlo k transpozici v, jednotlivým členským, v jednotlivých členských státech. Vidíme, že většina žen obětí, které se dostaly do Evropy, je sexuálně znevožíváno, to je skutečně zločin eh, který souvisí s genderovou problematikou a je třeba, abychom eh, zvýšili a zintenzivnili práci v oblasti prevence. Eh, eh, musíme tady vytýčit perspektiva, musíme dělat také skutečně daleko více v prevenci a spolupráci, tak jak řekla moje předřečnice a také to souvisí se stíháním finančních zločinů a daňových zločinů. Děkuji vám mnohokrát. Gracias, Rosa. Liebe Renew Hilde Wautmans. Hilde Wautmans, prosím, jste připojená? Jste tam? Ano, jsem tady. Vidíte mne, slyšíte mne? Ano, vidíme i slyšíme? Výborně. Kolegyně a kolegové, rád bych poděkovala dvěma spolusprovodajům, za jejich eh, dosavadní práci. Boj proti obchodování s lidmi nabývá na důležitosti a pouze prostřednictvím silné legislativy svůj boj vyhrajeme. V návrhu zprávy je řada dobrých prvků. Soustředuje se na spolupráci mezi členskými státy, ačkoliv je tady ještě prostor pro zlepšení. Doporučení rozšířit tuto směrnici Eh, o využívání nástrojů digitálního charakteru a nástrojů online je také důležitý. Je zapotřebí také akcentovat eh, problematiku dětí, především migrantů. To je něco, co mne opravdu zajímá. Před několika lety totiž um, před několika lety uh, jsme zaregistrovali mizení velkého počtu uh, běženců dětí. Takže je zapotřebí posílit spolupráci, akcentovat otázku spolupráce a tím se tato zpráva ještě zlepší. Maria Nojčil za SAD. Máte slovo? Maria Nojčil? Jsme spojeni? Ano, děkuji pěkně i za sebe. Děkuji za to, že ta technika funguje. Je tam také spousta věcí, které bych ráda zmínila v souvislosti s obchodem s lidmi. Jakožto německá europoslankyně bych ráda akcentovala otázku prostituce. Jsem velice ráda, že se tady e, zmiňuje potřeba snížení poptávky. Snížení poptávky totiž také potažmo sníží objem obchodu s lidmi. V Německu jsme eh, na cestě k legalizaci prostituce, tak, aby byly tyto pracovnice eh, zákonně chráněny. Nejde pouze o prostituci, eh, která eh, je jaksi samostatná, že ženy to dělají samostatně. Ve drtivém měřítku se jedná o organizovanou záležitost. Je na tyto lidi vyvíjen přímý či nepřímý tlak. Ráda bych si přála, aby mý kolegové a kolegyně v ostatních zemích eh, akcentovali tu potřebu snížit poptávku. Legální prostituce také samozřejmě sníží objem nelegálního obchodu. Je tady úzká vazba mezi těmito dvěma prvky. Ráda bych poděkovala těm, kteří o potřebě snižování poptávky hovořili. Myslím si, že to je opravdu klíčová záležitost. Děkuji. Děkuji Marie Neuchel. Hilde ani Nikolaus nejsou připojeni. A přeci? Je tam? Je tam Nikolaus? Máme spojení? Pak že ano, máte slovo. Pane Feste, zkuste stisknout tlačítko. My jsme připraveni. Pane Feste? Ne, nemáme úspěch. Takže FEM a ID Kristin Andersonová. Slyšíme se? Ne. Za zelené Ernest Urtasun. Slyšíme se, Erneste? Ne. Asida Kanko za EKR. Slyšíme se? Ano, slyšíme. Děkuji, pane předsedo. Doufám, že se slyšíme. Ráda bych zdůraznila tu skutečnost, že tento parlament eh, opětovně hovoří o tom, že tato legislativa nesplňuje své cíle při snižování objemu obchodu s lidmi. Eh, polovina obětí pochází z Evropské unie. Polovina obětí pochází zevnitř Evropské unie. Jedná se především o ženy a dívky. Jedna ze čtyř obětí je dítě. A mm, počet odsouzených a stíhaných je šokujícím, šokujícím měrou nízký. Nízká. Europol a Eurojust by eh, měli více eh, posílit svoji činnost a je zapotřebí také navýšit prostředky. Samozřejmě nalezáme se v období, které je obtížné i z hlediska financí, ale je zapotřebí toto téma ponechat eh, na, jakožto prioritu našich politik. Nesmíme se už vymlouvat. Jsou tady společnosti, eh, které mají eh, k dispozici um, prostředky, aby proti tomu obchodu s lidmi bojovali. Potřebujeme nadále školit policisty, zdravotníky a sociální pracovníky tak, aby mohli poskytovat eh, asistenci obětem. Je zapotřebí také, aby se v jednotlivých státech vytvořily speciální hm, útvary či jednotky, které by spolupracovaly v této oblasti. Praní špinavých peněz eh, hm, se týká i oblasti využívání velkých databází. V roce 2020 je nadále trvale přítomno na evropské půdě. V současné době se musíme zabývat spoustou věcí, ale na to to nesmíme zapomínat. Každý se může stát obětí obchodu s lidmi. Týká se to bohatých i chudých. Dochází k sexuálnímu využívání dětí za peníze. Ženy mnohdy pracují jako otrokyně v domácnostech. Hovořím o situaci v Evropské unii. Je na nás, abychom těmto obětem vrátili svobodu. Nastal čas jednat a my nesmíme tuto potřebu ztrácet ze zřetele. Děkuji. Nyní Jessica Stegrudová za EKR, slyšíme se. Paní Stegridová? Stegridová? Paní Stegridová, jste tam? Naběhne to? Takže funguje spojení, nebo jak je to? Paní Stegrudová, podaří se? Takže půjdeme dál, když se vrátíme. Co Malin Bjork zaguje? Jste připojena? A, ah, výborně. Slyšíme se, ano? Doufám, že se slyšíme. Rád bych poděkovala oběma spoluzprovodajům za práci na této významné práci. Já jsem se jí zabývala v rámci výboru FEM, nyní na ní pracuji v rámci výboru LIBE. Jsem ráda, že se tady zmínila otázka snižování poptávky. Možná bychom také mohli hovořit o potřebě kriminalizovat využívání eh, tohoto, těchto lidí. Pokud eh, někdo využívá eh, služeb eh, obětí obchodu s lidmi, tak by to mělo být kriminalizováno. Mě velice zklamala prezentace Europolu během našeho slyšení. Nezdá se totiž, že by měli přelet o tom, ehm, jak, jaké jsou tady faktory, které umožňují tento obchod. Co vlastně je těmi hybnými silami. Souhlasím s tím, že musíme snížit poptávku a musíme eh, se věnovat obětem obchodu s lidmi. Není to jenom problém Německa, jak zmínila naše kolegyně, je to problém všech členských států. Myslím, že naše legislativa je dobrá. Možná ji budeme muset ještě doplnit, abychom tedy kriminalizovali využívání služeb obětí obchodu s lidmi a myslím si, že to lze učinit prostřednictvím konkrétního právního nástroje. Musíme se vyjasnit jednu věc. Máme velice dobrou definici a na tu musíme neustále odkazovat. Někdy si myslím, respektive slyším eh, lidi, bylo to i na tom slyšení, kteří eh, nerozlišují eh, obchod s lidmi a pašování. Pravdou je, že většina obětí jsou občané EU. Samozřejmě ti jsou zranitelnější, na ty si ti zločinci spíše dosednou. Samozřejmě, pokud budeme zavírat hranice, tak tomu obchodu částečně můžeme zamezit, ale to není řešení. Eh, například Nigerijky jsou zneužívány na trhu s prostitucí v Evropě. Takže migrace a obchod s lidmi jsou eh, také dvě oddělené věci. A na závěr bych ráda řekla, že nepotřebujeme další studie, nepotřebujeme další semináře, potřebujeme akci. A opět platí, že evropské instituce jako Europol a Eurojust eh, musí do té hry vstoupit, tak, aby bylo možné tuto věc řešit celoevropsky. Takže ještě závěrem děkuji oběma spoluzpravodajům. Uh, uh, děkuji a já bych eh, chtěla říct, že čas běží a eh, náš spolupředseda Lipe musí odletět. Takže Mm, my tady máme ještě další přihlášení do debaty a poté bude pokračovat také pokračovat výbor. Fán. Takže teď zkusíme, jestli paní Štechro se může připojit. Paní, paní Štegro, funguje to? Get the information, unfortunately. Uh, tak bohužel to nefunguje, nedaří se nám nová spojení. Takže Archinio Rodríguez Palo. Not here either, it seems. Takže ani tady se nedaří navázat spojení. Takže mm, ano, každý by měl dostat příležitost, pokud je to možné, ale tady nám nefunguje spojení. Takže paní Jaruka. Paní Jaruka, jste tam? You have the word. We see you, we can hear you, and now you're gone, so hope you come back again. Takže my vás vidíme, slyšíme, prosím. Děkuji, já vás také slyším a e, vidím. Děkuji e, oběma e, zpravodajům za dobrou práci a děkuji také všem těm, kteří se k tomu vyjádřili. V posledních letech jsme zažili mnoho různých eh, výsev, a to se týká nejenom eh, pašování nebo chodování s lidmi pro sexuální účely, ale eh, máme tady také zapojeny online služby. I dětí se to týká. Děti Bývají tedy eh, rekrutovány na internetu, třeba eh, v eh, Maďarsku jsme nedávno zjistili, že pašeráci lidí se tedy spáchali se vraždu v lesích, když je opravdu honila policie. My víme, že mezi lidmi, s nimiž se obchoduje, převládají ženy. A, takže co s tím dělat? Musíme tedy kriminalizovat poptávku, ale samozřejmě je důležitá také prevence. My, ženy, které pocházíme z get a e, chudinských oblastí, tak pro nás je důležité vzdělávání dřív, dřív než se staneme tedy e, oběti obchodování s lidmi. Eh, co se dá najít na darknetu, to je naprosto šokující. Ale pro nás, tedy je důležité to vzdělávání jako prevence, ale zároveň jako nástroj, jak eh, ženy osvobodit od sexuálního průmyslu. Eh, v dobách covidu by to bylo opravdu Eh, ideální, abychom tedy eh, za, zavedli tedy ten devítiměsíční projekt pro vzdělávání prostitutek. Já myslím, že by to bylo vynikající. My prostě máme teď tolik lockdownů a omezení, tak proč to nevyužít k online vzdělávání eh, pro, jako boj proti pašování lidí. A nyní paní Činiči, prosím stručně. E Děkuji vám. Eh, dovolte kolegové, abych eh, poděkovala panu Lopezovi a paní kolegyni Soraji za vynikající zprávu. Eh, co se týče toho obchodování s lidmi, tak to patří k tomu nejvážnějšímu v oblasti zločinu proti lidem a proti lidské důstojnosti. Tento typ zločinu opravdu postihuje zejména dívky a ženy, to znamená také děti. Je pravda, že musíme zintenzivnit boj proti zločineckým organizacím, které na tomto ohromným způsobem profitují. My chceme, aby tento typ zločinu byl drsně potlačován v našem mm, systému trestní justice a aby byly zabavovány jejich zisky. Nicméně my víme, že ne všechny členské země zatím schválili opatření na ochranu těchto eh, mladých eh, lidí a pomoc, která je nezbytná pro to, aby byli schopni lidé překonat trauma, eh, které následuje po sexuálním zneužití. Toto je důležité. Je to velice důležitý aspekt boje proti tomuto hroznému zločinu. Děkuji a děkuji všem eh, řečníkům za příspěvky a angažmá. Eh, termín pro pozměňovací návrhy je 10. listopad 18 hodin 2020. A ještě chci poděkovat oběma zpravodajům za odvedenou práci my eh, teď eh, tento bod eh, programu ukončujeme a děkuji také všem členům výboru LIBE, kteří se k nám připojili na tento čas. Děkuji vám a nashledanou. No a teď se dostáváme zpátky k zasedání výboru FEM a pokračujeme důležitým bodem. Musíme ještě absolvovat jedno hlasovací Eh, kolo, a sice konečný text o silné sociální Evropě pro eh, spravedlivou transformaci zpravodajky Jadvigy Višněvské. Pravidla znáte, to znamená, že hlasující členové dostanou e-mailem eh, jak hlasovací seznam, tak také instrukce, jak postupovat. A nyní prosím zkontrolujeme fórum, takže prosím, Eh, stiskněte příslušný knoflík. Dáme chviličku čas. Takže vidíme, že se první hlásí, první zvedají virtuální ruku. Přibývá nás, ano. tak pořád nám ještě chybí korum. Prosím, ještě nám chybí jeden člověk, abychom měli hlasovací kvórum. Možná, kdyby mohli pomoci koordinátoři a kontaktovat Eh, své kolegy, kteří se dosud nepřihlásili. I just would like to make a very little break for one minute. Tak eh, já vyhlašuji kratičkou přestávku na minutu, jestliže ještě nemáme kvórum. Takže pořád nám eh, chybí ještě jeden hlas do eh, dosažení kvóra. Ono je sice pozdě, ale já bych a výborně, výborně novinka, dosáhli jsme kvóra, takže nepotřebujeme vyhlašovat přestávečku a můžeme se dostat rovnou k hlasování. Takže kvórum je dosaženo a to znamená, že můžeme začít hlasovací postup, ale předtím vás ještě musím informovat, že zpravodajka paní Jadviga Višněvská eh, si mě dnes sdělila, že chce, abychom její jméno stáhli z této zprávy na základě výsledku hlasování eh, o pozměňovacích eh, návrzích. Takže to je vše a nyní zahajuji nebo oznamuji, že bude zahájeno hlasování od 18.30 a bude pokračovat až do 19.30, čili 18.30 až 19.30 a prosím, eh, udělejte všechno proto, abyste své hlasy včas zaslali. Hlasování bude probíhat 18.30 až 19.30 a výsledky vám budou sděleny e-mailem a poté zveřejněny na naší webové stránce. Takže zahajuji toto hlasování. A tím se dostáváme k bodu číslo 13, což jsou různé. A tady bych jenom chtěla eh, se podělit o krátkou informaci. Všichni jste dostali e-mail, že 4.11. proběhne testovací hlasování v rámci nového hlasovacího systému Evropského parlamentu. Tyto, tuto informaci jste už dostali, už vám byla rozeslána, já to jenom připomínám, takže vlastně vám přeji, aby se jaksi eh, úspěšně podařilo uvést v život tento, úspěš, tento nový systém. A jestliže nikdo se nehlásí do eh, různého, příští zasedání budou 9. listopadu 13.45 eh, až 15.45 a poté 12. listopadu 16.45 až 18.45. Tím končím dnešní zasedání. Děkuji vám srdečně za účast. Je to takové zvláštní, eh, to, tyto schůze na dálku, ale zdá se zatím, že si na to budeme muset na nějaký čas zvyknout. Děkuji vám za účast, přeji vám dobrý eh, večer a nashledanou.